A nyní se dostáváme k poslední rozpravě dnes večer. Jde o zprávu pana Higginse. Strategie pro službu elektronického mítného a, a systému vynět osobních automobilů v Evropě. Pane zpravodaji, máte slovo. Pane předsedo, a infrastruktura, dopravní infrastruktura v Evropě potřebuje investici a stárne. A tak se moje zpráva ptá, jak můžeme nadále financovat efektivně infrastrukturu, aniž bychom ohrozili eh, svobodu v rámci volného trhu. Za druhé, jak můžeme zajistit, že princip eh, znečišťovatel platí, bude platit a eh, jak nejlépe implementovat plně fungující evropský elektronický eh, mítný systém. Když jsem navrhoval zprávu, byl jsem si vědom toho, že eh, systém elektronického mítného, mítného zklamal. To komise sama zdůraznila. Ehm, možná bude nutné, aby se komise vrátila k návrhu a navrhla silnější legislativu, například nařízení, aby bylo zajištěno, že bude existovat efektivní systém mítného. Jaké jsou klíčové body? Je eh, třeba, aby eh, se zainteresované strany adaptovaly na eh, systém mítného. Je Zdá se, že Nejdůležitější otázka je, aby zainteresované strany se sešly a vytvořily systémy, které budou vhodné pro koncového uživatele. Největší výzva pro Ehm, elektronické eh, mítné je tak eh, politická, nikoli technologická. Mít eh, jednu jednotku na palubě automobilu, která by se dala používat pro mítné v celé Evropě, to je skutečně dobrá věc. Ale v současné době neexistuje vůle pro něco takového a to se musí změnit. Já doufám, že komise poslouchá a má stejný názor. Zároveň je eh, možné, aby existovalo mítné bez eh, bariér. Myslím si, že by se komise měla zabývat touto možností. Já doporučuji, aby eh, se tento systém ehm, aby se komise zamyslela nad používáním tohoto systému v Evropě. Dalším problémem je ehm, to, že placení není přiměřené. Komise poukázala na nutnost přiměřenosti. Je třeba, aby členské státy poskytovaly Eh, týdenní, měsíční a eh, roční eh, vyněty. Bohužel v současné době je situace taková, že například týdenní známka, týdenní vyněta stojí na den až čtyřikrát více než roční dálniční známka. To je nespravedlivé a já se domnívám, že členské státy by ale i nadále měly mít možnost sami vybírat mítné a využívat příjmy z mítného na rekonstrukce infrastruktury. Je nutné, aby návrh týkající se vyněty byl pokud možno co nejjednodušší. A myslím si, že je nutné, aby eh, dálniční známky eh, měly odpovídající a spravedlivou cenu. A myslím si, že eh, pokud budeme mít Evropu bez bariér, bude to mít eh, velké, velký pozitivní dopad také z ekologického hlediska. Budeme mít lepší přístup na trhy, budeme mít eh, menší eh, znečištění. Já se domnívám, že by bylo dobré, abychom společně s radou a komisí tlačili na výsledek v této oblasti. Já bych byl rád, aby tento sen se stal skutečnou realitou. Děkuji. Děkujeme panu zpravodaji. I u tohoto bodu na pořadu jednání začneme i hned s Catch the Eye. Čtyři řečníci se přihlásili do Catch the Eye, takže se všichni mohou dostat ke slovu. Jako první má slovo pan Erik Banky. Děkuji, pane předsedo. Kedves kolegák. O, jsem udělal... Vážení kolegové, myslím si, že všichni můžeme souhlasit s tím, že elektronické mítné v Evropě nefunguje. Musíme ale zjistit, proč tomu tak je. Jak vysvětlil zpravodaj pan Higgins, nedošlo k realizaci tohoto mítného, protože nemáme dostatečně silnou právní úpravu, která by byla závazná ve všech zemích. Bez zásadních principů, bez zásadních poplatků a struktur nemůžeme očekávat, že budeme mít dobře fungující systém. Já plně souhlasím s tím, co říkal pan Higgins. Spotřebitel a, nebo znečišťovatel by měl platit. A musíme k tomu vytvořit podmínky. A, Schromážděné poplatky by pak měly být využívány na investice do infrastruktury. Už máme eh, několik eh, dobrých eh, příkladů v Evropě pro takovéto řešení. Děkuji, pan Danelis. Děkuji, pane předsedo. Uplatněním mítného pro využití infrastruktury využíváme zásadu uživatel platí a nikoli daňový poplatník platí. A to je spravedlivější pro dopravu zboží, když si uvědomíme, že existuje konkurence mezi námořní dopravou, železnicí a silniční dopravou. A v důsledku toho tento systém je zcela obhajitelný, ale musí být eh, uplatněn správně. Zpráva zmiňuje dva problémy, které bránily efektivitě evropského mítného systému. Za prvé setrvačnost a nečinnost některých odvětví a států. A za druhé asymetrické výsledky. Využívání dálničních známek a všichni nejsou rovni. Jsem rád, že... Pan Paška, Pane komisaři, pane předsedo, jsem rád, že Evropská komise eh, konečně uznává, že projekt elektronického mítného zatím selhal. Široký eh, mechanismus eh, využívaný členskými státy na využívání poplatků v, od mítné blány, brány až po eh, elektronické platby za mýty, to zatím nefunguje. Budoucnost pravděpodobně bude patřit satelitním mítným systémům, které dokáží lépe měřit využití sítě uživateli a eh, také ohodnotit eh, míru, jak přispěl ke znečištění prostředí. A něco takového ale může zasahovat e, do ochrany osobních údajů a proto bude lepší usilovat o komplexní systém pro nákladní dopravu. Teprve budoucnost e, ukáže, jestli občané budou ochotni e, povolit využívání osobních údajů i v osobní dopravě. Mnohokrát děkuji, v neposlední řadě kolega Ferrera. Děkuji vám, pane předsedo. Silniční infrastruktura musí eh, reagovat na sociální a ekonomické potřeby, pokud jde o přepravu zboží a osob. To jsou potřeby, které nemůžeme oddělovat od regionálního kontextu. Regionální specifika musí mít dopad na to, jakým způsobem funguje a využívá se infrastruktura, tedy i na to, zda se zavede či nezavede mítné a kdo bude mítné hradit. V Portugalsku zavedení dálničního mítného v regionech, kde dříve neplatilo, mělo katastrofální dopad na místní hospodářství, regionální rozvoj, na malé střední podniky, na samotné občany, dokonce i na bezpečnost silničního provozu. Víme, že značná část z příjmů, které přijdou z mítného, se nakonec vrátí do údržby a chodu celého systému. Myslím si, že nesmíme zavírat oči před katastrofálními eh, zkušenostmi, které máme v této oblasti také z veřejného a privátního partnerství. Děkuji. A poslední minuty patří opět komisaři Šemetovi. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji a také poslancům za velice konstruktivní zprávu a pozměňovací návrhy, pokud jde o elektronické mítné a systém vynět osobních eh, automobilů. Pokud jde o spoplatnění všech kategorií vozidel, komise souhlasí se většinou informací, které uvádí tato zpráva. My chceme navrhnout iniciativu ještě v letošním roce pokud jde o eh, systémy spoplatňující ujetou eh, vzdálenost. Chceme se zaměřit eh, na osobní přepravu, řešit diskriminaci mezi jednotlivými uživateli, řešit hustý silniční provoz. Pokud to jenom půjde, chceme ovšem ponechat flexibilitu členským státům, aby si mohli stanovat, stanovovat výši mítného s výjimkou poplatků za hustou dopravu. Tím řešíme žádost, která se objevuje v některých pozměňovacích návrzích, že členské státy by měly mít větší slovo, pokud jde o stanovování výše mítného. Souhlasíme s tím, že eh, regionální nasazení evropského eh, mítného by nemělo eh, znamenat, že se vzdáme snahy pokrýt celou Evropu, protože plné evropské pokrytí je nadále cílem této směrnice, jako tomu rozhodla rozhodl Evropský parlament eh, s radou a my budeme eh, usilovat o to, abychom zavedli elektronické mítné v rámci celé Evropy. Na závěr chci znovu zdůraznit, eh, že pokrok při zavádění Evropské služby elektronického mítného prostřednictvím regionálních systémů, pokud nebude úspěšný, tak Evropská komise je připravena zpracovat nový legislativní návrh. Děkuji. Mnohokrát děkujeme. Tímto jsme ukončili rozpravu k tomuto bodu ke zprávě Higgins. Hlasovat se bude zítra v 11.30. Další zasedání se bude konat rovněž zítra, tedy